dříve ohlásil, eh, mě se ztratila nebo co eh, hlasovací karta, takže prosím, kdybyste to poznamenali. A, tak možná vám někdo, někdo sebral identitu. Dobře, další hlasování. A pan Tavares ještě poznámka? Eh, moje karta taky nefunguje, ale mám ji úplně novou můžete zkusit do jiného strojku. Hm, děkuji vám. Já doufám, že moje technické rady vám pomohou. My to každopádně započítáme, tedy vaše, vaše hlasy eh, do závěrečného hlasování. Tak, teď můžeme přejít k dalšímu hlasování. Opět se to týká migraci ze. SIS 1 do SIS 2 a tentokrát je to rozhodnutí číslo 2008 lomeno 839. A opět EPP hlas, navrhuje hlasování Jan Blok. Souhlasí všichni? Dobře. Takže kdo je pro všechny pozměňovací návrhy? Kdo je proti? Zdrželi se? jeden se zdržel. Takže pozměňovací návrhy jsou přijaty a nyní elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Pan Tavares už mu to funguje. Hlasovali všichni. Končím hlasováním a máme 36 pro, 1 proti, 1 se zdržel. To znamená opět schváleno velkou zvětšinou a blahopřejeme zpravodaji. A nyní další hlasování. To je návrh eh, nařízení parlamentu a rady o vytvoření eh, styčných úředníků pro přistěhovalectví. Pan Dias Demera je naším zpravodajem. Okay. Uh, just to, to Tak a já bych eh, eh, řekla jenom toto. Je to pouze orientační hlasování vzhledem k tomu, že probíhá, hlasov, probíhá jednání, aby tedy zpravodaj měl přehled o tom, jak je, je mínění ve výboru. Takže začneme pozměňovacím návrhem číslo 8, paní Keller, kdo je pro, proti, zdrželi se, Myslím, že je to zamítnuto, ale prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano, skutečně zamítnuto. 21 hlasy proti 17 a jednomu zdržení se. Devítka byla stažena, desítka paní Keller jde pro, proti, zdrželi se, opět zamítnuto stejnou většinou. Nyní číslo 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto číslo 13, paní Guillaume, pro, proti, zdrželi se, to raději prověříme elektronicky, takže hlasujeme pozměňovací návrh 13, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato, přijato většinou dvou hlasů. 14 je stažena, 16, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 17 pro proti, zdrželi se, to je opět téměř nerozhodně elektronicky, zahájí hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno 22 proti 18, pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto číslo 18 pro, proti, zdrželi se, těžko říci, e, elektronicky prosím osmnáctku, hlasujte nyní, končím hlasování, je to zamítnuto zcela jasně. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, Opět je to velmi těsné, takže prověříme elektronicky zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno 22 proti 18, schváleno 19 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, to byla 19, 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete prověřit dobře, prověříme dvacítku, hlasujte prosím. Dvacet dva proti osmnácti, stejná většina. Nyní osmnáct je pro, proti, zdrželi se přijato, Dvacet jedna pro, proti, zdrželi se Přijato 19 pro, proti, zdrželi se. Přijato 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato 21 pro, pardon, 23, 23 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to skutečně zamítnuto. na vzdory hlasu pana Alvara. 22 pro. Pardon, 24. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, nyní 22 pro, proti, zdrželi se. To prověříme, takže 22, hlasujte prosím. Končím hlasování. Schváleno. 25 je stažen, dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 3 pro, proti, zdrželi se přijato, čtyřka pro, pardon, odpadá, pětka pro, prosím, ukážte to jasně, proti, zdrželi se, to raději prověříme, hlasujte prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování, 22 proti 18 schváleno. Šestka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Sedmička. Ne, sedmička odpadá, ano. A to znamená, že je to orientační, takže eh, konečné hlasování, kdo je pro celou zprávu, kdo je proti zdrželi se, myslím, že je to schváleno, přičemž jenom jeden hlas byl proti. Takže opět blahopřejeme eh, všechno nejlepší našemu zpravodaji do dalšího jednání. Další je zpráva pana Tavarese o společném programu eh, přesídlení, znovu osídlování. Takže opět zde máme návrh, eh, abychom hlasovali en bloc. A opět je to orientační hlasování. Ne, to není orientační, to je, to je stvrzující hlasování. Kdo je tedy pro? Proti? Zdrželi se? jeden se zdržel a jeden byl proti. Takže závěrečné hlasování elektronicky, zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno velmi velkou většinou, ještě plus hlas pana Alvara, takže 39 pro, jeden proti jeden se zdržel. Blahopřeji panu Tavaresovi. confuse me. Um, next report by Mr. Tavares. Uh, voting list. Takže hlasovací seznam pro potvrzovací hlasování. Ano, je to tak. Nebudu to celé číst, takže budeme hlasovat o výsledku orientačního hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno Dva hlasy byly proti a závěrečné elektronické hlasování zahaju hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 40 hlasů pro, 2 proti, blahopřejeme zpravodaji. A tím se dostáváme k hlasování o zprávě paní Gál o přistoupení k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Pozměňovací návrh jedna, paní Beržia, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Potom tu máme třístránkový pozměňovací návrh, pozměňovací návrh 2. S ústním pozměňovacím návrhem můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Máte námitky, nejsou. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh k odstavci 2 paní Hautala, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. Trojka, paní Verža, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Řekla bych, že to zamítnuto, ale radši si to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to skutečně zamítnuto poměrně velkou většinou. Čtyřka, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 s ústním pozměňovacím návrhem. Nejsou námitky, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Sedmička odpadá, kompromis 1 byl schválen. Osmička, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Ověříme si to dobře. U osmičky. Zahaju hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to skutečně schváleno. 25 k 18. Další odpadá, desítka odpadá taky. Jedenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 13 odpadá, 14 odpadá, kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Tím se dostáváme ke kompromisu. Takže nejdřív Poslanec 18, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. 19 odpadá. 21, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto. 22, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 23, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Radši si to věříme elektronicky u 23, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 ku 18 schváleno. 24, kdo je pro? Prosím vás, zvedejte ruce. Kdo proti? Výborně. Zdržel se? Schváleno. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Je to asi schváleno, ale radši si to ověříme. Elektronické hlasování bylo zahájeno. Končím hlasování. A je to skutečně schváleno 24, 18. Kompromis 5, kdo je pro, proti, udržel se, schváleno. Tím se dostáváme k 28. Kdo je pro? Kdo je proti? udržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 29 s ústím pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 a jeden hlas proti, nikdo se nezdržel hlasování, blahopřeji zpravodajce. Další hlasování Zpráva paní Papadopoulou, sdělení komise, přístup společenství v oblasti prevence přírodních katastrof. Pozměňovací návrh jedna, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Dvojka. Můžeme to odhlasovat o blok? Nemůžeme? Takže dvojka a tři dohromady, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Schváleno. Původní odstavec číslo 9, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se. Někdo spochybňuje hlasovací seznam vlastní frakce. A zdá se, že je to zamítnuto, ale radši si to ověříme. Zahajuji hlasování, je to k odstavci 9. Původní znění zpravodajky. Odstavec 9. Původní znění. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Tak vidíte, 20 pro, 17 proti, nikdo se nezdržel. 11. Původní znění zpravodajky, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Ověříme si to výborně, elektronické hlasování u jedenáctky, zahajuji hlasování. Milá sousedku, budete hlasovat? Děkuji. Končím hlasování. 24 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel schváleno, skutečně čtyřka byla stažena ústní pozměňovací návrh eh, k odstavci 12 EPP. Námitky nejsou, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. Pětka paní Wikström, kde pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Šestka ve dvou částech. Na žádost ALDE, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Takže první část byla zamítnuta, tak musíme hlasovat o původním znění. Kdo je pro? Původní text odstavce 15. Kdo je, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? je proti, zdržel schváleno. Osmička, je pro, je proti, zdržel schváleno. Devítka, je pro, je proti, zdržel se schváleno. Desítka, je pro, je proti, zdržel se schváleno. Jedenáct, je pro, je proti, zdržel se schváleno. Dvanáctka byla stažena. Závěrečné hlasování. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 41 pro, jeden hlas proti, jeden hlas se zdržel. Blahopřejeme paní Papodopulo. Takže jsme odhlasovali. Výborně. Kolegové, děkuji jsme efektivnější než obvykle. Um, Kolegové, tím se dostáváme k dalšímu tématu pohlavní zneužívání a pohlavní vykořišťování dětí a dětská pornografie. Můžete si své hovory vést eh, mimo zasedací místnost? Můžeme pokračovat v jednání, můžeme si vypnout telefony. Další bod na pořadu jednání, bod 11. Pohlavní zneužívání a palení vykořišťování dětí a dětská pornografie. Zrušení rámcové rozhodnutí 2004 68. První výměna názorů. Spravodajka paní Angelis EPP. Je to první diskuse, je to návrh směrnice o boji proti pohlavnímu zneužití a pohlavnímu vykořišťování dětí a dětské pornografii. A tento návrh nahrazuje návrh rámcové rozhodnutí na stejné téma z třetího pilíře, což tedy vypršelo po schválení Lisabonské smlouvy. Opírá se to od články 82 a 83 smlouvy. Je to vysoce aktuální a citlivá otázka, a vyžaduje skutečně soustředění výboru a parlamentu, protože to bude obecné opatření pro aproximaci práce ve velmi citlivé trestně právní oblasti. A má to významné dopady. A dnes zpravodajka paní Angelili Rada komise uvedou toto téma. A nejdříve dám slovo paní Angelili, zpravodajce, a vyzvu komisi, a věřím, že i zástupce rady je přítomen. Hlasovali jsme tak rychle, že rada tu zatím není. Takže paní Angelili, máte slovo. Eh, eh, Děkuji paní předsedkyně. Eh, chci představit návrh této směrnice o pohlavním zneužívání a pohlavním vykořišťování dětí a dětské pornografii. A e, napřed chci poděkovat komisi. E, chci poděkovat ne formálně, ale z celého srdce, protože komise skutečně vykonala dobrou práci a přednesla velice dobrý návrh. E, cílem návrhu je nahradit rámcové rozhodnutí z roku 2004 a vypracovat eh, novou právní normu. Eh, v ní se stanoví eh, velice specifické priority zlepšit trestní a soudní činnost proti osobám, které se dopouštějí trestných činů v této oblasti. Dále Eh, chce eh, také eh, nově se věnovat obětem této trestné činnosti. Tento návrh chce navrhnout širší strategii prevence určitých trestných činů i mimo legislativní rámec. Pokud jde o trestní postih je třeba eh, postihovat zneužití, které, které ještě eh, nejsou zahrnuta v právním rámci. Eh, v tomto novém návrhu například se postihuje jaksi lákání dětí za účelem potom jejich zneužití. E, také je tu nově zpracován koncept e, dětské pornografie, přináší definici, která e, zahrnuje zvláště zranitelné skupiny dětí. Také jsou zde eh, nové právní normy eh, v rámci právního postihu eh, osob, které vykonávají tuto trestnou činnost. Posuje se šíření pornografického materiálu na internetu, což je velice citlivá otázka. A já zde plně sdílím návrh komise. Cílem je zasáhnout e, ve dvou úrovních. Za prvé včas, abychom mohli zablokovat přístup e, na internetové stránky, e, které zveřejňují pornografické materiály a dále zrušit tyto webové stránky, které jejichž obsahem je dětská pornografie. Čili to by mělo pomoci zabránit šíření dětské pornografie na internetu. To je velice eh, stručné představení mého návrhu. Eh, jsem přesvědčena, že můžeme společně eh, mnoho bodů tady společně zvážit. Je to velice detailní návrh, aktualizovaný. A zahrnuje určité eh, nové eh, pohledy eh, na tuto otázku. Tento návrh se chce souředit, soustředit hlavně tedy na zájem mladistvých a dětí. Doufám, že kolegové se vyjádří k návrhu, včetně komise. Eh, děkuji, paní Anželi. Eh, tak eh, já nejdříve požádám komisi, aby si vzala slovo. Já bohužel neznám vaše jméno, takže prosím zástupce komise, aby se nám představil a vzal si slovo. Děkuji, já jsem Reinhard Príbe, ředitel pro bezpečnost v generálním direktorátu justice, bezpečnost a vnitro. A já se omlouvám za poněkud pozdní příchod. Pokud si to přejete, mohu vám stručně úvodem vysvětlit tento návrh, ale myslím, že paní zpravodajka se vyjadřovala víceméně pozitivně, přesto ovšem možná nějaké doplňující vysvětlení by mohlo být na místě. To znamená, jak my vidíme budoucnost tohoto návrhu. Když hovoříme o sexuálním zneužívání a využívání dětí, hovoříme o věci, která je velice, velice závažná. Děti jsou zneužívány jako objekty sexuálního uspokojení, obchoduje se s nimi a to na nich zanechává dlouhodobé, často celoživotní jizvy. Návrh, který jsme předložili, následuje po předchozím návrhu na přijetí rámcového rozhodnutí k témuž tématu z května loňského roku. A ten eh, de facto už je zastaralý, eh, neboť eh, vstoupila mezi tím v platnost Lisabonská smlouva, tedy proto je čas na návrh nový. Předkládaný návrh je vlastně staronový. Staré je na něm to, že odpovídá loňskému návrhu a podobně jako on je holistický, to znamená zahrnuje e, stíhání e, zločinců, ochranu e, obětí a prevenci. pokud se týče za budování do evropského systému, navazuje na příslušnou umluvu. Jde o něco dál. Za prvé, v dosavadním zákonodárství ehm, nepostihují nebo nepovažují za zločiny některé eh, typy zločinů, které právě nyní považujeme za zločiny podle nového návrhu. Dále eh, kybernetický zločin, to znamená eh, využívání, využívání eh, těchto prostředků, technických prostředků, pro, dokonce i pro prohlížení dětské pornografie bez stahování do počítače, i toto bude trestné. Dále Eh, je možné eh, stíhat a také a eh, vést stíhání bez přítomnosti dětské oběti. A dále je možné nyní stíhat, stíhat občany EU, kteří se dopouštějí zneužívání dětské pornografie i mimo území Evropské unie. Dále oběti budou mít snadnější přístup k právním opravným prostředkům a nebudou už vystavovány eh, utrpení v podobě četných eh, výslechů. A za šesté, speciální programy prevence by měly být k dispozici těm, eh, kteří se opakovaně dopouštějí těchto trestných činů Navíc eh, dodatečné mechanismy na blokování webových stránek s dětskou pornografií, které se nacházejí většinou mimo území Evropské unie, ty také budou v gestci policejních orgánů. Toto jsou prvky ústřední prvky nové verze této směrnice. A já bych chtěl zmínit ještě několik dalších prvků, které by tady podle mě měly zaznít. My usilujeme o přesnější definici dětské pornografie a pornografických eh, představení a chceme upřesnit minimální trestní sazby pro 22 definovaných typů eh, trestných činů a máme celkem pět úrovní trestu. Chceme také více postihovat eh, zneužívání také teenagerů a chceme se zaměřovat také na eh, postižení různých přístupů k dětské pornografii, v eh, různých členských zemích. Dále je tady otázka blokování eh, přístupu přímo u zdroje a toto je velice eh, důležitý prvek, poněvadž tady toto není blokování místo vymazání obsahu, ale je to blokování proto, že vymazání obsahu není dostatečně, velice často nebývá dostatečně efektivní v boji proti dětské pornografii. Víme, že ochrana dětí proti sexuálnímu zneužívání leží na srdci našim občanům. Je to téma, na kterém se veřejnost zhoduje a podporuje ho. Eh, občanská společnost, to znamená NGO, vítají tento návrh komise. A navíc my si uvědomujeme, že také eh, Evropský parlament jeví velký zájem o toto téma. Eh, komise při překládání tohoto návrhu se hodně inspirovala doporučením Evropského parlamentu ze 3. února loňského roku dlouhý seznam prvků, který parlament identifikoval jako zásadní, eh, byl v maximální možné míře zapracován do směrnice, eh, jejímž cílem je zblížit legislativu v členských zemích. A pokud se týče eh, pašování dětí, Eh, zde je jedna z prvních příležitostí, kde parlament eh, může sehrát svou roli jako spolulegislátor v trestních záležitostech. Bude takto zajištěna veřejná a demokratická debata o takto důležitých věcech, jako je trestní právo a ochrana dětí. Očekáváme, že tento rámec také zlepší podstatu legislativy. Občané mají právo očekávat efektivní ochranu těch nejzranitelnějších. A tady nesmíme zklamat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pane Príbe. A nyní vyzvu radu, aby vystoupila. Takže prosím, abyste se představili. Takže řečník stále nedorazil. Mám tři žádosti o slovo prozatím Nejdříve paní Wikström, paní Boskurt a paní Keller. Paní Wikström, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vy, komise, návrh komise je velmi důležitý, který máme nyní před sebou a všichni si to zde myslíme bez ohledu na naši politickou příslušnost boj proti pohlavnímu zneužívání a vykořišťování dětí a dětské pornografii je prioritou pro nás, pro všechny a je to potřebujeme postupovat podobně, když bojujeme s přezraničními formami kriminality. Obchodování s lidmi vyžaduje důraznou spolupráci na evropské úrovni, protože v tomto případě nikdo mi nebude oponovat, když řeknu, že budeme efektivnější a silnější, když spojíme naše síly. Některé podrobnosti v návrhu si zaslouží naši pozornost a věřím, že parlament v dialogu s radou a komisí může přispět k zdokonalení textu. Například je tu směšování toho, jak komise může prohlásit, že nepotřebuje vnější odbornost, když současně tvrdí, že jim schází spolehlivé statistické údaje to pro mě nezní příliš rozumně a uvítám zde vyjádření komise. Vím, že řada kolegů je znepokojena článkem 21, který volá po blokování internetových stránek obsahujících dětskou pornografii. Ve Švédsku blokování internetových stránek se již provádí, avšak na dobrovolném základě. A jako výraz spolupráce mezi poskytovateli služeb na internetu a policií. A je na členských státech, aby rozhodli o takových opatřeních. A neměly by k tomu existovat jakékoliv předpisy. Je dobře známo, že pachatele nejsou na internetu ve většině případů, ale obvykle jsou v blízkosti dětí. Většina pachatelů jsou lidé v blízkosti dětí, ať už jsou to rodinní příslušníci, osoby z církví, dospělí učitelé a děti se na ně z důvěru obracejí. Je třeba také řešit to, co se děje v blízkosti dětí. Je třeba bojovat proti pohlavnímu znožvě na internetu, ale musíme rovněž bojovat v domácnostech a všude tam, kde je těžko nalézat pachatele, například v církvích, církevních zborech, farnostech a podobně. Spolehám na spolupráci s paní komisařkou Malmstromovou a se zpravodajkou paní Angelili a s dalšími stínovými, jakož i s komisí a radou, aby bylo možné bojovat s touto hrůznou hrozbou. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Paní Boskurt. Thank you, chair. Um... Děkuji. Já navrhuji, eh, naples, eh, nahrazuji paní Cipel, která je momentálně na cestě do Spojených států, je zpravodajkou. Eh, naše reakce na článek 21 návrhu komise se týká otázky eh, zablokovat nebo odstranit eh, webové stránky s pornografickým obsahem. My si myslíme, že bychom měli eh, vyslat jasný signál v tom smyslu, že odstranění tohoto obsahu je naše priorita a pokud to nepůjde, pak je možné také na přechodnou dobu použít blokování této stránky. Pokud se týče prevence, my se domníváme, že návrh komise nejde dostatečně do hloubky. Naše otázka na komisi zní, máte v úmyslu, respektive co máte v úmyslu učinit, eh, abyste zabránili sexuálnímu zneužívání dětí. Neměly by všechny členské země být povinny eh, podepsat konvenci Spojených států proti zneužívání dětí. Tam je za dítě považováno každé dítě pod 18 let a nakolik je toto problém eh, pro formulaci eh, sexuální věk pro souhlas. Dále, navazování e, kontaktů s dětmi přes internet za účelem sexuálního zneužívání by mělo být e, zakázáno. Ovšem, jak to e, zjišťovat, jak zjistit, zda jde skutečně o, za obsahem je skutečně úmysl zneužívat. A dále otázka různých standardů trestných činů. Eh, na, komise navrhuje konkrétní minimální standardy. My tedy žádáme nebo ptáme se, zda je to s, eh, kompatibilní s národními právy, nebo jestli si to vyžaduje další eh, harmonizace. A dále Eh, jak vypadají národní, eh, tedy národná práva a jak bude prováděn eh, přechod. Děkuji. Nyní paní Keller. Děkuji vám. Myslím, že my navr- s cílem tohoto návrhu souhlasíme. Otázkou je, jak ho učinit maximálně efektivním, jak ho nejlépe uvést v praxi a zda bude mít nějaké vedlejší následky, poněvadž každé dobré úmysly mají také své vedlejší následky. Já si myslím, že filtrování nebo blokování příslušných web stránek, myslím, že není úplně nejlepší. To se dá poměrně snadno obejít, pokud se vyznáte v počítačích. Já si myslím, že efektivnější by bylo vymazat příslušné webové stránky, jak už někteří řekli, webové stránky, na nich se, na nich dochází k tomuto trestnému činu. A jsou to stránky, eh, které jsou velice často eh, v Evropské unii nebo ve Spojených státech, čili není to zcela eh, pravda, že jsou všechny tyto stránky nebo jejich většina umístěna v zemích, kam s naším právem nedosáhneme. To ne. To znamená, odpojování webových stránek je efektivnější, eh, což je tedy eh, lepší, než eh, je pouze filtrovat, poněvadž ten obsah tam zůstane a nějakým způsobem se k němu dostat dá. Komise říká, že členské země by měly blokovat webové stránky spíše než vyvinout úsilí o jejich vymazání. Další otázka. Kdo by měl rozhodovat o tom, které stránky filtrovat a které ne? já si myslím, že je velice důležité, abychom si byli vědomi toho, jak eh, citlivý je tento návrh. Prostě eh, filtrovat webové stránky podle obsahu, pokud nemáme soudní rozhodnutí, tak to je vachylaté. Dále pokud se týče eh, dětí, Eh, mladších než 18 let. Eh, myslím, že ten skutečný věk pro eh, vydání souhlasu se sexuální činnosti je nižší než 18 let, čili já myslím, že bychom neměli kriminalizovat mladé lidi. Dále je pravda, že k sexuálnímu zneužívání dochází spíše nebo nejčastěji v bezprostředním okolí těchto lidí, čili co chce udělat komise v tomto směru. Děkuji vám, paní Keller. Já mám tady ještě další tři přihlášky do debaty, takže prosím, buďte struční. Paní Romero. Sí, brevemente, pero, eh... eh chci pouze stručně hovořit o tom, o čem hovořila moje předřečnice. Eh, Eh, poznámka komise o tom, co je zablokování stránky, co je její vymazání, to není jasné. Eh, komise to uvedla eh, zde záměrně a já bych chtěla vědět, proč není možno mazat tyto stránky, protože se domnívám, že to bylo, by to bylo lepší řešení. Dále bych chtěla hovořit o e, trestných činech, o údajích, pardon. E, I máme tady e, záměr vytvořit monitorovací centrum špatného zacházení se ženami a také bychom mohli využít toto monitorovací středisko, aby hledalo údaje o e, dětské pornografii na celoevropské úrovni, e, abychom měli statistiku, protože bez toho nemůžeme jednat. Takováto statistika na evropské, v evropském měřítku by byla velice významná. A dále, co se týče um, oznamování trestných činů, um, mladiství nebo děti většinou neoznamují pachatele a um, když dochází k této trestní činnosti doma nebo v školní zařízení, je třeba také eh, pojednat, eh, jakým způsobem by se takovéto oznamování provádělo. Komise o tom nehovoří. Je nějaký zvláštní úřad, eh, ke kterému by tato oznámení směřovala? Bylo by zajímavé vytvořit určitý mechanismus, aby takovéto oznámení bylo rychlé, účinné a aby vešl, eh, vedlo k odsouzení pachatele. Děkuji, paní Romero, paní Papadopoulou. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ο στόχος της πρότασης μας βρίσκει Tento návrh nám vyhovuje a my jsme se dávali v tisku eh, řadu podob sexuálního zneužívání dětí i v rámci církve jsme zaznamenali řadu případů, zejména v katolické církvi. A naše generace se domnívala, že rodina, církev a společnost má mít úctu k dětem a chránit děti. A jako matka jsem velmi znepokojená, jsem znepokojená i jako babička, tážu se, v jaké společnosti budeme děti vychovávat. Církev by měla být první, kdo přijímá děti a církev často porušuje jejich práva. Slyšel jsem, že v Turecku mladé dívky jsou znásilňovány učiteli ve škole. A to mě velmi znepokojuje je naprosto nemyslitelné, že by ředitel školy nebo učitel se dopouštěl takových eh, pohlavních trestných činů vůči dívkám. A v rámci rodiny také dochází k případům, kdy otec Pateras a když když eh, ze slova pateras odstraníme hlas slabiku pá, tak zbývá teras, monstrum z ruda a stává se, že otec znásilňuje vlastní dceru. A myslím, že jakožto Evropský parlament bychom měli zdůraznit tuto skutečnost, jak pomoci rodičům, jak pomoci rodině, instituci, která se bohužel mění musíme rozvíjet společné postihy, legislativu, statistické údaje. A myslím, že bychom měli navázat dialog s církvemi, s, se školou, s rodiči a zjistit, jak bychom mohli jako Evropský parlament být nápomocni a přispět k této stavbě. V této oblasti je před námi mnoho práce. Děkuji. Děkuji. Nemám další řečník na seznamu řečníků, tedy uzavírám seznam řečníků paní Blinkevičute a pak pan Foss. E, skutečně já souhlasím s tím, že takováto směrnice je nezbytná a že je důležité dospět co nejrychleji ke společnému rozhodnutí. u nás, tedy v mé vlastní zemi, eh, jsme zažili v nedávné době velké pedofilní skandály a proto jsem proto, aby tato směrnice obsahovala mechanismus, který vyhlásí boj proti sexuálnímu zneužívání dětí v nejbližším okolí, dokonce v rodině. poněvadž e, právě tam k němu dochází velice často. Takový mechanismus je tady z tohoto důvodu velmi důležitý. Za druhé je nezbytné e, zavést opatření na ochranu dítěte, co by oběti poněvadž e, dítě se stává obětí a v rámci vyšetřování a výslechu to pro ně znamená další psychické trauma. Další věc, pokud se týče webových stránek s dětskou pornografií, já jsem proto, aby se tyto webové stránky zcela vymazávaly a ne pouze blokovaly. Blokování není dostatečně účinné, aspoň dlouhodobě. Za čtvrté, v praxi se ukazuje, že policejní úředníci nevyužívají dostatečně stávajících eh, právních prostředků. To znamená, že je třeba je školit o tom, jak eh, pracovat správně a já myslím, že při této debatě eh, bychom měli i toto téma zohlednit. Pan Fos. Je dobře, že se pouštíme do tohoto tématu a jde o to, abychom zabránili šíření této pornografie a abychom proti ní bojovali. Problémem je samozřejmě internet, ale myslím si, že bychom měli vyslat jasný signál také v tom smyslu, a je poměrně jedno, jestli blokovat nebo mazat, tam jsou jenom drobné rozdíly, ale důležité je to, aby ti, kteří eh, provozují tyto webové stránky, aby nebyli zbaveni z odpovědnosti, nemohli se z ní vyvléci Eh, měli bychom tedy více uvažovat také o eh, trestání právě těchto provozovatelů. Je to podobné v reklamě, tam existuje určitý etický kodex, čili eh, také u poskytovatelů internetu bychom měli uvažovat o nějakém podobném etickém kodexu. Jinak je třeba samozřejmě uvažovat o praktických opatřeních, já tady nevím, eh, nakolik se to dá prosadit eh, trestně právně, ale je třeba uvažovat o tom, jak eh, by mělo jak by mohlo být trestáno už prohlížení těchto webových stránkách. Já vím, že dokazování tady bude asi velmi těžké, ale myslím si, že bychom se měli snažit uzavřít všechny mezery, které uzavřít můžeme, abychom tady ponechali co nejméně různých kliček a výmluv. A u trestně právní opatření bychom měli tedy uvažovat nejenom třeba o e, trestech odnětí svobody, ale také třeba zabavení majetku a odškodnění obětí. Děkuji vám, pane Fosy. A nyní bych ráda také sama řekla e, něco k této věci, než dám slovo předsednictví. Já především chci říci, že souhlasím s kolegy, kteří říkají, že odpojení eh, těchto stránek by mělo být prioritou. Komise nám nevysvětlila, proč je spíše pro blokování. Jestliže tedy 50 těchto stránek sídly ve Spojených státech, což není banánová republika, nýbrž náš eh, nejbližší spojenec, proč je tak těžké či nemožné vyvinout trošku tlak na Spojené státy a přimět je, aby toto byla jejich vyšší priorita. Tomu nerozumím. Mnozí kolegové dále řekli, že technologie eh, není řešení, technologie děti neochrání, poněvadž eh, většina dětí je zneužívána svými blízkými, to tady také několikrát zaznělo a možná, že mnozí v této místnosti mají podobnou zkušenost a nikoho žádná technologie eh, neuchránila. Takže technologická řešení také, ale není to řešení samo o sobě. A nyní dovolte osobní poznámku. Evropská unie má oficiální zastoupení ve Vatikánu pan Barroso bude mít eh, zakrátko eh, setkání na vysoké úrovni s církevními hodnostáři. Eh, jak je možné, že nechce hovořit o tomto tématu a tvrdí, že to není kompetence Evropské unie. Ale vždyť my přece dneska debatujeme o návrhu Evropské komise, čili já si myslím, že toto je kompetence Evropské komise, tedy aby hovořila jménem evropských občanů. Čili to je vlastně žádost na komisi, to není otázka. A nyní dám slovo panu Molinovi Kobonovi eh, za radu aby neřekl, co nám chce říci. Máte slovo, pane. Eh, eh, děkuji pěkně, eh, pánové poslanci. Děkuji za toto pozvání a možnost hovořit o tomto zajímavém návrhu směrnice. Chci také poděkovat komisi za předložený text a že si vůbec vybrala toto téma budeme mít možnost začít diskutovat o tomto návrhu, protože to učinili velice rychle. České předsednictví už se zabývalo podobným návrhem, eh, který byl předložen před rokem, ale s přijetím Lisabonské smlouvy eh, se teď tomu musíme věnovat znovu. Eh, návrh je vylepšený, hovoříme o trestné činnosti, která nám všem leží na srdci. Hovoříme o trestných činech proti tomu, co je nejcennější, a to jsou naše děti. My jsme všichni dět, e, rodiče a e, víme, že dítě musí být e, chráněno a je velice těžké toho, je velice těžké pochopit eh, tento druh trestných činů. Eh, eh, tato směrnice by neměla být potřeba, neměly by vůbec existovat tyto trestné činy, ale bohužel skutečnost taková není. Tyto trestné činy existují a veškerá činnost Rady a členských států eh, musí směřovat k tomu, abychom bojovali eh, proti těmto zločinům. Eh, tento návrh navrhuje celou řadu opatření a jsou tu cel, je tu celá řada právních opatření, Dětská pornografie eh, zde zahrnuje eh, eh, všechny možné trestné činy, například mm, je to velice složité, co sem zahrnout. Například eh, japonské komiks zahrnují běžně eh, obnažené eh, mladistvé, čili my musíme rozhodnout, co sem všechno bude patřit. Problémy jsou v různých hraničních zónách a je třeba stanovit strop, do jaké míry E, bude e, toto postihováno, například když je zobrazeno skutečně existující dítě. Čili je třeba stanovit, jaké e, jednání je ještě dětská pornografie, jaké ne v těchto hraničních oblastech. Co se týče sankcí trestů, politika trestní parlamentu a rady, E, e, zde je odražena v tom, co komise navrhuje, ale máme tu malý praktický dopad, protože skutečné e, postihy je obtížné, protože když tu máme nízké tresty, tak eh, s eh, prominutím trestu trest eh, musí mít určitý dopad, aby tu nešlo 4 8 měsíců pouze. Další otázka, která je zajímavá, je otázka souhlasu eh, se sexuálním aktem. Eh, v různých zemích je to pojímáno různě a my tu eh, nemáme jednotný věk pro souhlas se sexuální činností. V některých zemích je to 15, 16, 18 let a dochází k tomu, že tam, kde je ten věk nízký. Eh, jde o systémy velice eh, přísné. Pod, tento, pod tuto hranici není možné eh, dát souhlas se sexuální činností. Například ve Španělsku je to naprosto neflexibilní. V jiných zemích je ten věk vyšší, 15 16-18 let, ale je to pružnější, protože společnost eh, souhlasí eh, s tím, aby eh, tato hranice byla dodržována. Čili tam, kde je ta hranice nízká, tam můžeme být přísnější. Tam, kde ta hranice je vysoká, například 15 let, když dívka má sexuální akt s chlapcem, kterým je 16 let a ještě jí není 15, je tady určitá tolerance, čili je třeba eh, také zvážit velice pečlivě tyto otázky a eh, my také tomu v radě věnujeme pozornost. Není pochyby, že je třeba eh, postihovat zákazníky dětské prostituce, ale co se týče dětské pornografie, zde také musíme být přísnější v postihu, protože e, ti zákazníci vlastně živí e, tento obchod dětské pornografie. Čili ten, e, kdo si prohlíží ty internetové stránky, by měl být také postihován. Avšak e, určití kriminalisté říkají, že e, pouhé prohlížení by nemělo být postihováno, ale já se domnívám, že ano. Co se týče organizování e, e, zájezdů pro vykonání sexuální činnosti, také by mělo být zohledněno. A co se týče článku 6, zvedení, tak to uvádí španělský překlad, mně se to příliš nelíbí, ale na to se budou muset podívat překladatelé. Čili ten, pak máme článek 10, kde kde je také možno um, postihovat um, pachatele těchto trestných činů. Mladiství, který je obětí eh, tohoto jednání a není ehm, zletilý, může eh, oznámit trestný čin a domáhat se svých práv. Čili to, velice, to jsou velice důležitá opatření, eh, které třeba zahrnout co se týče e, extrateritoriální e, jurisdikce, to je velice problematické, musíme zde být opatrní, je třeba e, stanovit styčné body se zeměmi, když my poskytujeme státní příslušnost eh, cizincům. Musíme eh, také dbát na to, že oni třeba další dobu žili v jiném státě, kde se dopouštěli této trestné činnosti a eh, přiznání státní příslušnosti naší by mohlo zde působit problémy. Musíme postupovat vždy v duchu toho, abychom Eh, zde v té hře eh, státní příslušnosti a pobytu, aby lidé se nestěhovali ze státu, kde se dopuští trestné činnosti a vyhýbali se tak z odpovědnosti. Čili eh, musíme zvážit všechny tyto faktory a dojít žádoucího výsledku. A o to jde také komisi s tímto návrhem. Čili je třeba skoncovat s beztrestností eh, v této oblasti. A musíme zlepšit naši právní úpravu. Eh, otázky ochrany mladistvou se zde velice pečlivě zváženy, ať jsou tu eh, soudní a mimosoudní nástroje a myslíme si, že ráda a parlament o tom budu ještě diskutovat. Co se týče internetu, je to věc polemická. E, nejlepší e, řešení asi bude naprosté e, zrušení těchto stránek, ale jak toho dosáhnout, když tyto stránky jsou uloženy v zemích, které nejsou členy Evropské unice. Asi bychom mohli dohodnout aspoň opatření zablokování a snažit se potom o e, zrušení těchto internetových stránek na základě spolupráce s těmito třetími zeměmi, kde tyto stránky jsou uloženy. Je to velice těžké a proto je třeba skombinovat opatření zablokování a e, rušení stránek. A to je asi tak všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A nyní bych prosil zpravodaje, respektive zpravodajku, aby nám to uzavřela. Nebude to jednoduché, paní Angelili. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji rádě, komisi, všem kolegům, kteří se zúčastnili diskuse. Já jsem si poznamenala všechny komentáře. Eh, určitě eh, se budeme muset sejít se stínovými zpravodaji a ještě dále pracovat eh, na textu. A eh, byly zde vzneseny velice eh, důležité otázky. Já nebudu se vracet k těm poznámkách, bylo tu řečeno mnoho různých věcí a my se teď pustíme do práce a budeme se věnovat všem eh, podnětům eh, se stínovým zpravodem. Děkuji. Děkuji vám, paní Angelili. A potom bude na vás, abyste si vyžádala vstupy od stínových zpravodajů. Tolik tedy k bodu 11 a jsme u bodu 12. To je ochrana základních práv v Evropské unii. To je výroční zpráva která každý rok vyvolává debaty, dokonce emocionální, všem je to záležitost, eh, která je středobrem Evropské unie a já dám slovo paní Gál, eh, která je zpravodajkou. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všichni víme, že to není jednoduché, že není jednoduché dospět eh, k přijatelnému kompromisu. Tak to bylo loni a já si myslím, že loni ta zpráva nakonec dopadla velice dobře po mnohých debatách a vyjednávání. Letos je to zajímavější a důležitější, protože máme eh, novou hybnost v otázce ochrany základních práv. Máme od prosince 2009 eh, listinu práv a svobod, která je závazná a která patří těm nejmodernějším dokumentům svého druhu na světě. To znamená, že tentokrát klademe mnohem větší důraz na to, co se děje, co se chystá, jak pomoci Eh, této nové situaci v oblasti ochrany lidských práv dosáhnout více, tedy maximum. Příslušná paní komisařka eh, prohlásila, že je možno toto přirovnat eh, k významem k zavedení společného trhu. Čili teď je otázka, jak eh, nejlépe zapojit všechny mechanismy, instrumenty a instituce. Máme tedy eh, závaznou listinu, máme komisaře pro lidská práva, který slibuje, že ročně bude vypracovávat eh, zprávu o stavu lidských práv. Máme příslušnou agenturu, Máme občanské iniciativy, což bude velice dobrý mechanismus v této oblasti. A také se chystá eh, zasedání k umluvě. Čili já si myslím, že všechny tyto nástroje a mechanismy eh, vyžadují a také dávají možnost, abychom k tomu začali přistupovat nově. Já jsem si opakovaně procházela předchozí zprávu a myslím si, že ta zpráva stále ještě platí. Ale já navrhuji a proto v této věci vás žádám o názory a rady, to se týká země na stínových zpravodajů. Navrhuji tedy nový přístup, nový pohled na celou problematiku My jsme k tomu dosud přistupovali vertikálně, ale poněvadž se chystá spousta změn a poněvadž máme nové instituce, já navrhuji tentokrát přístup horizontální. Za chvíli se k tomu vyjádřím konkrétněji. Já myslím, že se musíme zabývat otázkou, jak by v tomto rámci měly tyto zprávy do budoucna vypadat. Eh, jakými věcmi by se měly zabývat jako problematikou a jak to konkrétně činit. Protože, eh, jak už jsem řekla, komise, příslušný komisař bude předkládat eh, pravidelné zprávy. Dále máme agenturu pro základní práva. Čili zamysleme se nad tím, jak je možno propojit všechny tyto stávající mechanismy, abychom získali obraz, který bude užitečnější a prospěšnější všem těm, kteří žijí v EU. Takže já se chci zabývat vizí toho, jak bychom si to představovali a jak bychom toho mohli dosáhnout. A já tedy budu hledat příležitosti, šance projdu všechny ty mechanismy a budu chtít projednávat eh, to, jak si vlastně představujeme eh, budoucí výstupy, spolupráci s komisí, s parlamentem, eh, s novou agenturou, s NGOčky, poněvadž toto je čím dál důležitější. A pak tedy eh, bychom měli zajistit to, aby ta spolupráce na evropské a národní úrovni byla lepší. Dále bychom měli debatovat o eh, kooperaci a doporučit příslušnou dynamiku eh, ve v našich stazích k mezinárodním institucím. Samozřejmě, že budeme mít ano, zasedání k umluvě Eh, o lidských právech, ale teď je otázka vlastně, co můžeme docílit pomocí tohoto nástroje. Co to znamená pro nás a pro občany, jak se můžeme eh, přiblížit, otevřít relevantním institucím, které klepou na naše dveře a Eh, vlastně eh, chtěli by vědět, jak my se na to díváme a navázat s námi spolupráci. Jaké způsoby spolupráce eh, by měly nastat a já také samozřejmě hovořím o překážkách. Současné problémy, v čem je vidíme, v čem si myslíme, že by to mohlo nefungovat. Toto obrovské, široké pole ochrany základních práv. Máme tady tři úrovně. Evropská komise navrhuje legislativu a ta samozřejmě musí respektovat eh, listinu základních svobod. Potom máme instituce, tedy úroveň EU a úroveň členských zemí. Čili tam se to implementuje a tyto úrovně jsou také zapojeny do legislativního procesu a tam by si měli eh, počínat konsistentně. No a pak máme tu prováděcí úroveň, to znamená provádění evropské legislativy a tak dále. A tam by také měla, měl být soulad s listinou. Já bych ráda navrhla to, abychom se těmi otázkami zabývali Eh, tak to prostě jak eh, používat, eh, jak se stavět k mechanismům, které nám dává do ruky Lisabon. Já si myslím, že v této souvislosti skutečně bychom se měli zamyslet nad tím, jak lépe využívat komisariát pro lidská práva, jak lépe využívat umluvu, ale také máme agenturu pro základní práva a já myslím, že všech těchto nástrojů můžeme využívat daleko lépe než soud. No a dále bych eh, navrhla, abychom do našeho výboru pravidelně zvali komisaře pro základní práva, abychom si mohli spolu projednat eh, vlastně to nejdůležitější to myslím, že by tak zhruba eh, byla ta moje vize. A nyní já samozřejmě ráda ehm, si poslechnu vaše názory, vaše rady a budu s vámi spolupracovat. Já myslím, že eh, toto je eh, okamžik, kdy můžeme začít k těmto věcem přistupovat nově. Čili musíme k té nové situaci se postavit, musíme na ní reagovat a pustit se do toho. Děkuji. You, have... Děkuji, paní Gál. Mám tu dvě žádosti o slovo. Nejdřív paní Danuka. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, Kingo. Byste zmínila že jsme vedli dlouhé diskuse, když jsme připravovali minulé zprávy. A jedna z hlavních otázek byla, proč, proč není uváděn žádný členský stát ve zprávě. A to je velký rozdíl, když řešíme zprávy o lidských právech mimo Evropskou unii a tam postupujeme zem, po jednotlivých zemích. A když hovoříme o tom, co se děje uvnitř Evropské unie, tak tam se tomu vyhýbáme, abychom při hlasování zprávy dosáhli většiny. Otázkou je, zda budete takto pokračovat, anebo se pokusíme tento přístup prolomit protože se domnívám, že pokud hovoříme pouze velmi obecně, ale konkrétně o porušování lidských práv v konkrétních oblastech, v konkrétních členských státech, tak eh, to neposkytne žádné zlepšení situace do budoucnosti. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, hovoříte o spolupráci našeho výboru a příslušného komisaře. Já bych chtěla uvést jeden konkrétní příklad, který se nedávno vyskytl. Když proběhlo slyšení s komisařkou Redingovou, tak prohlásila, že bude zvláštní. Jeden z úředníků bude odpovědný za jazyky menšin a mnohojazyčnost a také byla změna Charta základních práv, kde je také otázka mnohojazyčnosti uvedená, což nám dává nový nástroj pro podporu užívání menšinových jazyků, ale nedávno jsem zaznamenala další příklad. Kabinet se kabinet komisařky Redingové se omlouval za užívání menšinových jazyků. Jeden z lotyšských kolegů se omlouval za ožívání ruštiny a na internetových stránkách, když se připravili statistické údaje o rovnosti pohlaví, lotyšská a estonská část těch internetových stránek, byla tam použita i ruština, kromě e, národních jazyků. A komise se za to omlouvala. A A my jsme v dopise komisařce Redingové na to poukázali, tedy za naši, za skupinu zelených. To je konkrétní příklad koordinace a přístupu komise, pokud je o tyto citlivé otázky. Já bez zbytku podporuji váš návrh eh, zlepšit spolupráci mezi výborem a komisařkou. Děkuji. Mám tu ještě jedno řečníka. Chce někdo další vystoupit? Takže paní Morva je poslední řečnicí. Děkuji. Pokusím se navázat eh, na ty jednotlivé zprávy a snažím se pochopit eh, Lisabonský systém ochrany základních práv, zejména proto, protože sama jsem právničkou, která se zabývá otázkami lidských práv. Musím říci, že jsem poměrně udivena, jak základní práva našich občanů budou efektivněji chráněna po schválení Lisabonské smlouvy. Jaký bude význam ve skutečnosti toho, že Evropská unie ratifikuje Evropskou mluvu o lidských právech, kromě toho, že členské státy to již ratifikovaly? Jaký to bude mít skutečný význam? Jaký bude význam Charty základních práv pro jednotlivé instituce? A můj návrh zpravodajce je zejména proto, protože jsme obě Maďarky, Kinga i já, máme smůlu, že využíváme příklad vážných porušení lidských práv, ke kterému došlo nedávno. A já chci požádat zpravodajku, aby vysvětla na základě tohoto příkladu, k jaké zásadní změně dojde před a po Lisabonem, pokud je o ochranu lidských práv evropských občanů. Jak všichni víte, v roce 2006, 23. října, strana zpravodajky Fidesz maďarská strana středu uspořádala oslavu 50. výročí revoluce 1956. Desítky tisíc pokojných demonstrantů e, vyšlo do ulic, včetně mě, zpravodajky a našich dětí zřejmě a tisíce policistů e, zautočili na pokojné demonstranty, zranili stovky demonstrantů, došlo ke 14 poraněním očí díky gumovým projektilům, které byly používány. Došlo k protizákonnému zadržování stovek lidí. Před Lisabonem se nestalo nic. Základní představa byla, že jde o vnitřní záležitost Maďarska, členského státu Evropské unie. My jsme se pokusili o celou řadu věcí, nic se nestalo šlo vlastně o interní jakoby soukromou záležitost a celý systém ochrany lidských práv Evropské unie vlastně byl považován za nepříslušný pro řešení. Paní Morova, mohu vás poprosit o to, abyste to ukončila. Děk, vím, že to je velmi citlivá otázka, paní předsedkyně, a já myslím, že nehovořím déle než předřečníci. Věřím, že má otázka je jasná. Prosím, jako vysvětlete ten základ tohoto příkladu, jak se bude lišit situace před schválením Lisabonské smlouvy a po schválení Lisabonské smlouvy v oblasti ochrany lidských práv. Děkuji paní Morvaj. Paní Flot, požádala o slovo. Umožním jich vystoupit, ale buďte prosím stručná, za, zakončíme diskusi. Ano, je mi líto, paní předsedkyně, a vzhledem k tomu, že tato rozprava nastala před naplánovanou dobou, tak eh, jsem se přihlásila pozdě. Je mi to líto a také jsem neslyšela paní Gál, ale vyrozuměla jsem, že navrhuje strukturu, která nás vzdaluje a myslím, že je to velmi důležité od katalogu porušování lidských práv Evropské unie a soustředuje se na nástroje a mechanismy a zlepšení doporučení, která můžeme činit, abychom postupovali efektivněji při ochraně lidských práv, které jsou v Chartě základních práv a v Evropské unii o lidských právech. A s tímto přístupem já naprosto souhlasím. Myslím, že takto naše zpráva může být efektivní a užitečná. Současně si kladu otázku, pokud jde o vhodnost schválení rok po roce politického důrazného pohledu, protože nejsme ani sítí expertů, ani Národní komisí pro základní práva, jsme parlamentem a v tomto smyslu přístup, který by byl výraznější, například pokud jde o účinný dost, účinnou dostupnost k právu u zranitelných osob, ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. To by nám umožnilo se dotknout eh, řady významných otázek, mimo jiné souvisejících s naším nejvýznamnějším právním základem, to je boj proti diskriminaci v celé řadě oblastí. To je přístup, který uplatňuje Agentura pro základní práva ve své výroční zprávě, což je poměrně produktivní. To umožňuje se dotknout řady, řady základních otázek. Musíme mít strukturu, která skrze naše instituce a sféru a současně je třeba mít možnost se vyjádřit k těm nejtemnějším bodům naší situace, které volají po změně, po doporučeních, po zvláštním úsilí pro Unii a její instituce. Takže možná existuje způsob, jak sloučit tyto dva přístupy, aby vznikl dokument, který bude mít politický dosah, který nám umožní, abychom byli radou a komisí slyšeni. Což je, jak se mi zdá, cíl, kterého bychom se měli snažit dosáhnout. A myslím, že okolo paní Gál by bylo dobré vést eh, dosti rychle diskusy o tomto přístupu tak, aby každý mohl začít eh, pracovat co nejefektivněji, nejužitečněji. Děkuji paní Flot, než dám slovo zpravodajce, omlouvám se za posun v programu jednání. Pořad jednání se trošku posunul. Ten čas byl poměrně velkorysý a místo tří nebo čtyř eh, přestávek, tak si potom dáme přestávku další. Děkuji. Já souhlasím se všemi myšlenkami, které tady zazněly. tak můžeme si projít tyto různé otázky. Čili proč nezmiňovat členské země? My víme velice dobře v tomto výboru, jak, jak je to těžké eh, vždycky, když eh, zmíníme členské země. A já myslím, že tato zpráva, která je šancí na vytvoření nového systému, já myslím, že zase bychom eh, bojovali s kolegy z té či oné členské země. Ano, já myslím, že ano, je třeba poukazovat na členské země, ale nemusí to být právě v této zprávě. My máme v Evropské unii spoustu institucí a my si teď musíme ujasnit, eh, kdo vlastně co má dělat co očekáváme od komise, od agentur, v čem spatřujeme svou vlastní roli. To je podle mě důležité. No a potom můžeme říci, v tom či onom eh, shledáváme problém v oblasti, v členské země a tak dále. Čili potom, jaké údaje nám může poskytnout komise, agentura, data, která jsou objektivní, a jak s nimi potom v té či které instituci nacházet. Protože jinak, když to neuspořádáme, tak jeden bude říkat ano, druhý bude říkat ne. Čili máme tady různé problémy, kterých se dotýkáme různé oblasti problémů. A Já myslím, že všude je třeba pracovat s adekvátními daty jako se základem. A já osobně to vidím tak, že my eh, vytváříme spoustu institucí a potom, když eh, máme s nějakou členskou zemí problém, tak nevyužíváme tu instituci, kterou jsme pro ten účel vytvořili. A nebo se to snažíme vytvářet eh, nebo řešit bez Eh, řádných dat a bez řádných informací, které jsme měli dostat od některé z té instituce. Čili co tím chci říci? Ano, máme komisaře pro základní práva, máme spoustu institucí, máme agenturu, takže teď eh, můžeme říci a chceme vidět takovou a takovou práci udělanou. mnoho problémů, které tady zaznělo, které tady, které tady byly zmíněny, to je velice vážné. A já opravdu nevím, proč instituce, které se tím mají zabývat, tak nečiní. Čili já si myslím, že naše zpráva by se měla soustředovat na to, co kdo má dělat. To Nová situace, nový začátek, máme závaznou listinu, jsme v období před zasedání k umluvě o lidských právech a já souhlasím, že do této zprávy bychom měli zapracovat to, co by to konkrétně mělo přinést občanům. Protože já dokonce se eh, neobávám použít slova nedorozumění, které eh, může vzejít z různým, různému, různému chápání. Takže že o to, jak můžeme co nejlépe využít stávající instituce a mechanismy, díky právnímu základu, který máme v Lisabonské smlouvě a listině práva svobodu. My máme politický hlas. A to, co řekneme, to je politický výrok. Protože jestliže tento výbor nebo parlament něco prohlásí, tak je to jasně politický signál, politické sdělení. A navíc je třeba si uvědomit, že tato zpráva, na té budeme pracovat celý rok, poněvadž na plénu bude projednávána až v listopadu. To znamená, že my můžeme probírat a debatovat eh, ty nejrůznější témata. Eh, můžeme vést dialog eh, s příslušným komisařem a tak dále. Nová zpráva od Agentury pro základní práva bude Eh, nám předložena 10. června, eh, pak 21. Eh, 22. června budeme mít na toto téma slyšení a to znamená, že budeme mít řadu údajů, které budeme moci zapracovat do této zprávy, tak, aby se to dostalo do pléna v listopadu. Já tedy doufám eh, ve spolupráci s vámi, poněvadž to musí být společná práce. Je to vlastně to, aby se parlamentní pohled na věc stál eh, standardní záležitosti. A to všechno samozřejmě v zájmu lidí a občanů v EU. Ano, děkuji vám. Kolegové, tím jsme dospěli ke konci této části zasedání a nyní navrhuji přestávku 45 minut nebo 40 minut, a abychom se sešli opět v půl dvanácté na společném zasedání s ženským výborem o obchodování s lidskými bytostmi. Eh, Toto zasedání je naplánováno na 11.30 a já doufám, že se zúčastníte v hojném počtu.

Everybody, I reopen our, uh, our meeting. We have one uh, point of the agenda until 12.30 uh, before our lunch break. It's uh, the trafficking in human beings. Máme jeden bod na programu do půl jedné a budeme se věnovat rozhodnutí 2002-629 SVV, to rámcové rozhodnutí obchodování s lidmi. Jde o společnou diskusi eh, podle eh, předpisu 51 a je to společná diskuse eh, s výborem pro práva žen a rovnost pohlaví, které se bude účastnit také komise. Na všech našich zasedáních budeme mít společné debaty Eh, v rámci normálních schůzí Libe nebo FEM. My všichni víme, že obchodování s lidmi je hrubým porušením lidských práv, je to prakticky moderní forma otroctví. A čas od času se o tom také píše v novinách. Objevují se tam velmi smutné příběhy, a to dokonce i od nás, členských zemí EU proto je důležité, abychom s tím něco eh, udělali. Zavedení právního rámce, jak se ukázalo, nestačilo a proto před několika lety eh, Evropská komise připravila dokument o boji proti obchodování s lidmi. Tento návrh musel být časem eh, změněn do formy směrnice. Eh, v únoru 2010 plenární zasedání tohoto parlamentu přijalo rezoluci o obchodování s lidmi a my nyní očekáváme, do jaké míry byly naše návrhy z února zapracovány do návrhu komise já v této chvíli jsem spolupředsedkyní spolu s paní Svensson, která zastupuje ženský výbor. A jelikož ona nemá nic, co bych chtěla dodat, dám nyní nejdříve slovo zástupci Evropské komise. Takže pan Příberg z Evropské komise, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak jste řekla, komise předložila návrh eh, koncem března o boji proti obchodování s lidmi a určitě není třeba to nějak moc vysvětlovat. Vysvětlovat tady to, proč problematika obchodování s lidmi eh, se musí pojednat velice vážně a proč se jí musíme zabývat na úrovni EU. Já se tedy omezím na to, že řeknu, že je nepřijatelné, že takto moderní forma otroctví nadále existuje kdekoliv v Evropě. Komise považuje boj proti obchodování s lidmi za jednu ze svých předních priorit. Návrh eh, směrnice se velice podobá návrhu rámcového rozhodnutí na to též téma, které bylo předloženo a debatováno v Radě v roce 2009. Jak asi víte, eh, jednání v Radě vyústilo v dohodu členských zemí na textu eh, v polovině listopadu v loňském roce. A toto bylo zodpovědno za určité změny v našem současném návrhu. My jsme vycházeli z rámcového rozhodnutí z roku 2002, přičemž eh, jsme zapracovali eh, také eh, dokument Rady Evropy na totéž téma. Šlo nám o posílení protekce a pra, ochrany a práv obětí, rozšíření restrikcí také na porušování těchto pravidel mimo území EU a dále nám jde o harmonizaci a zpřísnění trestů. Komise vzala v úvahu také únorovou rezoluci Evropského parlamentu o prevenci obchodování s lidmi. Naše, náš současný návrh je velice blízký eh, tomu, co zaznělo v rezoluci parlamentu a já doufám, že budete souhlasit s tímto popisem já tento návrh je nebudu nyní prezentovat detailně. Chtěl bych jen říct, že jsem přesvědčen, že tento návrh představuje významný krok směrem k vymícení nebo alespoň k výraznému omezení obchodování s lidmi. Podle komise jde o náročný návrh, mimo jiné proto, že se soustředujeme na přístup lidskoprávní. Jde nám o ochranu obětí a o zabránění tomuto zločinu v maximální možné míře eh, s využitím stíhání a trestní eh, možností, které nám dává trestní právo. Já bych chtěl zmínit ještě další věc, kterou nelze řešit touto, problém, touto směrnicí, a tím je posílená spolupráce a partnerství se zeměmi, odkud většinou pocházejí oběti obchodování s lidmi. To je velice důležité eh, v kontextu naší politiky. My eh, budeme nadále pokračovat v nelegislativním úsilí o posílení stíhání, eh, prevence a ochrany obětí mimo Evropskou unii, tak jak to vyplývá z dokumentu z listopadu loňského roku. Návrh směrnice byl představen již v pracovních skupinách rady a byl obecně přijat. Jistě dojde k určitým úpravám dokumentu, ale zatím nevíme, jak budou přesně vypadat. Já se nicméně domnívám, že můžeme očekávat, že řada, že tedy počet návrhů na úpravy ze strany členských zemí nebude velký. A já bych chtěl říct, že tento návrh bude zvláště důležitý, mimo jiné proto, že je to jeden z prvních návrhů, kde Evropský parlament bude sehrávat roli kolegislátora v oblasti prvního pilíře a komise se velice těší na spolupráci s parlamentem. Eh, víme, že všechny evropské instituce shodují v tom, že je třeba posílit boj proti obchodování s lidmi a je tedy dost předpokladů se domnívat, že eh, tato směrnice bude přijata poměrně svižně. Děkuji vám. Děkuji. Já bych nyní požádala zástupce rady pana Molinose, aby si vzal slovo. Eh, Děkuji za slovo. E, e, Stejně jako u návrhu směrnice eh, ohledně zneužívání dětí a, a dětské pornografie, jedná se o velice důležitou směrnici eh, a musím říci, že španělské předsednictví vždycky žádalo komisi, aby tato iniciativa byla předložena co nejdříve. Eh, samozřejmě že toto téma, stejně jako to předchozí, eh, boj proti obchodňování s lidmi je velice důležité téma a nesmíme ztrácet čas. Návrh komise eh, eh, jde v souladu s tím, co bylo projednáno v Radě v roce 2009. Jsou tu určité změny. Ve druhém článku se hovoří o Varšavské úmluvě eh, a eh, rozšiřuje se tu ta konce, ten pojem eh, obchodování s lidmi a bohužel obchodování s lidmi často je prováděno proto, aby E, tyto osoby potom byly nuceny k prostituci. E, je tu, máme tu také páté úvodní ustanovení, kde se e, kde jak se pojedná témata se neomezují příliš. Co se týče trestu, je velice správné, že komise napravuje technický nedostatek, který zmínili eh, různé členské státy, že eh, tady eh, ty maximální testy 8-10 let nebyly velice, nedávalo to smysl, protože Eh, byla prostě, tento odkaz byl vypuštěn, protože to nebylo příliš logické. Eh, eh, je třeba také rozšířit tuto problematiku na mladistvé a jsou tu určitá zlepšení, například kdy e, těhotenství e, bylo mezi e, nemocem a nemocně, ale je to spíše situace, kdy ta žena je zranitelná. Je to také, jsou to také změny, co se týče stanovení právnických osob, Eh, které mají trestní zodpovědnost, jiné potom ne. Eh, a je to vstaženo také k fyzickým osobám. Eh, byl také rozšířena, rozšířena lhůta, kdy určité tresty vyprší, co se týče mladistvých osob a v oblasti oznamování trestných činů obětí Eh, teritoriálně se rozšířilo eh, eh, opatření. Máme tady také lékařskou pomoc, psychiatrickou pomoc, výchovu mladistvých a zvláštní pozornost je věnována specifickým opatřením ochrany pro mladistvé a E, také jsou tu změny, co se týče zdůraznění prevence, prevence trestných činů, což je typická oblast trestního práva, je třeba vyhýbat se trestné činnosti. Takže v článku 15 tady máme navíc bod, kde jsou informační programy a kampaně, a také je tu školení osob, které eh, mají co dočinění s obětmi trestných činů. To tedy k prevenci. Eh, v článku 16 tu máme eh, kontrolní orgán. Nechává se zde volnost členským státům a tak jak to říká úvodně v 17, že členské státy mají stanovit opatření a systémy které budou napomáhat eh, provádění této směrnice. Španělské předsednictví už započal neformální kontakty s parlamentem a máme tento návrh potom musí sledovat i belgické předsednictví. Plně důvěřujeme eh, našim belgickým kolegům, že to učiní co nejlépe. Čili to je e, to také platí na tu směrnici o zneužívání dětí a e, mladistvých, e, co se týče sexuálních zločinů, trestních činů. Přeji vám mnoho úspěchu s tímto návrhem směrnice a máte plnou podporu současného předsednictví i budoucí španělské delegace v radě. Děkuji. Děkuji. Ani na řadě spodavajka z Libe a na HED za socialisty a Edith Bauer za EPP za výbor práva žen. Nejdříve paní HED, potom paní Bauer. Děkuji, paní předsedkyně. Věřím, že tlumočníci dostali eh, znění mého vystoupení, protože bych si nepřál, aby došlo k omylům při překladu. Děkuji komisi i komisařce Malmstromové za návrh, který přišel rychle. Obchodování s lidmi je jeden z nejzávažnějších trestných činů na světě a my samozřejmě každodenně bojujeme proti něm. Víme, že sociální exkluze a chudoba jsou jednou ze zásadních příčin obchodování s lidmi, což znamená, že třeba vidět celkový obrázek. Dotýká se to všech politik, nejen trestního práva, ale také migrace, sociální politiky a tak dále. Stručně se vyjádřím k tomuto návrhu. Je to pozitivní návrh, ale některé věci ve směrnici schází a vyslechnu i kolegy v tomto směru a jsem ráda, že se podařilo zdůraznit aspekt týkající se dětí. Je třeba se maximálně snažit o blaho dětí, o tom jsme již hovořili dnes dříve, to je pozitivní. A je to i v souladu s judikaturou. Dnes existuje možnost odsoudit v evropských, u evropských soudů za trestné činy spáchané mimo Evropskou unii. A také se dnes mnohem více dbá obětí při soudním projednání těchto případů zazněla i ústní otázka týkající se obchodování s lidmi, kde jsme předložili návrhy parlamentu, pokud jde o obsah směrnice. Některé body však v návrhu komise scházejí, například co se týče internetové kriminality. Obchodování s lidmi může také být realizováno pomocí internetu. Je třeba, aby spolupracovali národní koordinátoři a evropský koordinátor boje proti obchodování s lidmi. Sběr údajů zatím nebyl schválen. Máme problém, pokud jde o dětskou pornografii. Víme, že dochází k nárůstu v tomto směru v Evropské unii i mimo EU. A proto je třeba, aby Frontex, Europol a Agentura pro základní práva eh, koordinali svou činnost. V článku 15 je návrh opatření typu informačních kampaní v členských státech. Já bych eh, si přála, aby Šlo o informační kampaně uvnitř i mimo Evropskou unii. Pokud je o oběti, ale je třeba také informovat o osobách, které jsou iniciátory obchodování s lidmi. My dnes víme, že hlavními oběťmi jsou mladé dívky a ženy a existují doklady a také konkrétní dokumenty týkající se práv žen a dětí, ale specificky se nedbá obchodování s mladými ženami a dívkami, když se hovoří o obchodování s lidmi. Je třeba tyto věci upřesnit, aby legislativa byla efektivní. A je zřejmé, že v návrhu se navrhuje trestnost těch, kteří si nakupují například levnou pracovní sílu, tedy ty, kteří využívají výsledky této trestné činnosti. A tato část eh, nefiguruje v legislativním návrhu článek 15 odstavec 4 by měl být závazný. To jest, je třeba považovat za pachatele trestné činnosti to, kdo má užitek z, obchodo- z výsledku obchodování s lidmi. Chci položit otázku radě a komisi. První otázka. Otázka pro komisi. Proč omezujeme pravomoci členských států v článku 9.2. V písmeně C článku 9 je definována příslušná pravomoc. Jaké jsou možnosti učinit eh, trestně odpovědnými ty, kteří nakupují služby osob, které byly obětí obchodování s lidmi. A pokud jde o harmonogram, odložíme termín pro podnovací návrhy, nebude to 2. června, ale pravděpodobně 30. června, ale ještě vám poskytneme přesné lhuty pro předložení pozměňovacích návrhů. Učiníme tak brzy, domníváme se, že je důležité mít možnost, abychom se zúčastnili semináře a potom předložili pozměňovací návrhy. Očekávám vyjádření paní Bauer a dalších kolegů. Děkuji. Děkuji vám. A teď paní Bauer. előttünk lévő anyag valóban egy nagy előrelépést jelez. Tento dokument je skutečně významným krokem vpřed. Obsahuje zcela novou, širší definici, která napomůže aplikování této legislativy, což je velice důležité do budoucnosti a je to také vítané. Ve srovnání s předchozím textem se eh, za kriminální činnost eh, považuje také eh, nucení k žebrání a to jsme tady dosud takto neměli. Čili toto je jeden významný krok před, ale je jich tam více. Důležité také je, že tento text zohledňuje dětské oběti. Už dlouhou dobu se na to čekalo. My prostě eh, musíme mít eh, systém, eh, který nám užní, vyslechnout dítě pouze jednou, zaznamená se to zvukem i obrazem a pak je možné toto využívat na slyšeních. Samozřejmě, že máme ještě určité otázky, chybí nám určité formulace v tomto textu. Nicméně měla bych ještě několik otázek na komisi. Jsou to otázky, které dosud nejsou uspokojivě zodpovězeny v předkládaném návrhu. co se týče úmluvy Rady Evropy, zde se řeší ochrana obětí a také jejich přístup na trh práce a na eh, vzdělávání, učňovské vzdělávání. Tento prvek tady ovšem není a mně není jasné, proč to tak není. nezmiňuje se tady něco, co už bylo v návrhu 136 a to znamená, že jde o zkrácení maximální sankce. Hovoří se o e, sankcích e, tedy e, snížených z 6 na 5 let a z 12 na 11 let. Já myslím, že to není přijatelné eh, v situaci porušování lidských práv. Ačkoliv je řeč o velmi v eh, závažných zločinech, eh, tak nevím, proč došlo od jednoho návrhu ke druhému k změkčení sankcí. Dále jsou tady věci, které nejsou jasné. Já jsem rád, eh, že se zde řeší obchodování s lidskými orgány. Nicméně není zcela jasné, nakolik tento aspekt je kryt různými ustanoveními. Asi do budoucna bude třeba tady provést nějaké úpravy. A mám ještě jednu otázku v našem návrhu rezoluce bylo řečeno, že Evropské komisi doporučujeme vytvoření místa Evropského komisaře nebo zpravodaje pro tyto záležitosti. Existují sice zpravodajové národní, ale eh, jejich práce není koordinována. A my jsme skutečně pozorovali také nedostatečnou koordinaci mezi jednotlivými direktoráty v této oblasti. Pak je zde ještě jedna věc, o které bych se chtěla zmínit. A sice věkový limit 18 let. dostala se ke mně řada stížností ze strany expertů eh, k této metodice. Bylo mně řečeno, že jde o metodiku velice starou z 20. 30. let. Jak, eh, to je vlastně doba, kdy se definoval, definovala tato eh, věková mez. Čili znamená to, že po touto věkovou věk hranicí má být eh, oběť eh, považována za dítě eh, a je to také v případě, že dotyčný nemá dokumenty. Je, ovšem jsou možnosti, jakým způsobem skutečný věk stanovit. Je to tedy Eh, je to tedy rentgenem eh, kostí nebo prohlídkou zubu. Možná, že by se to dalo dělat méně nedůstojným způsobem. Děkuji vám. Máme tady tři přihlášky do debaty. Tak teď už čtyři. Máme tady přihlášené čtyři řečníky. Já tím uzavírám seznam řečníků Nyní tady proběhne diskuse a pak dostane slovo opět komise. Takže jako první promluví paní Argentini. Thank you, chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Tato směrnice má za cíl prevenci, represi a ochranu. Já chci hovořit o té části týkající se ochrany. Optimální je vždy pomoci lidem, aby se chránili sami aby oběti mohli bojovat proti obchodování s lidmi. Já to zkrátím. Jedna věc je zde problematická a ta je sotva uvedena. Je uvedeno v informačním materiálu, že to není součástí směrnice. A to je otázka povolení k pobytu. Minulá směrnice, o kterou se toto vlastně opírá, mělo dočasné povolení k pobytu jakožto jeden z bodů a tady to není. Co to znamená, pokud je o ochranu obětí? Domnívám se, že je to nedostatek této směrnice. Můžeme poskytnout právní pomoc, můžeme poskytnout bydlení zdravotní péči, psychologickou pomoc, ale pokud nemůžeme zajistit povolení k pobytu, ať už je trvalý nebo dočasný, tak je velmi obtížné jim pomoci, aby se dokázali sami chránit. Minulá směrnice dočasný, dočasné povolení k pobytu udělovat na základě spolupráce s trestním řízením, což bylo obtížné pro oběti, které se mohly obávat spolupráce s, v oblasti trestního řízení. A trestní řízení běží, i když oběť nespolupracuje, což je pozitivní pro odhalení pachatelů. Ale schází tu ta část týkající se povolení k pobytu. A domnívám se, že zahrnutí by vedlo k ochraně a vedlo by to k tomu také, že se lidé budou chránit sami. Dát příslušné postavení oběti je klíčové. Další věc může být v této skupině asi spornější a to je kriminalizace těch, kteří využívají služby osoby, o které se mohou domnívat, že byla obětí obchodování s lidmi. Pokud kriminalizujeme subjekty, tak kriminalizujeme i oběť. Pokud je celý skutek kriminální, trestný, tak hovoříme zde zejména o sexuálních službách, tak i sexuální pracovnice budou kriminalizovány. A to je nebezpečná cesta protože pokud práce, kterou vykonáváte, ať už je legální nebo nelegální, ať už jste obětí obchodové nebo ne, pokud vaše práce je kriminalizována, tak budete vytlačována na okraj společnosti. Já vím, že tady nesouhlasím eh, velmi vážně se spravodajkou, ale já bych to nezmínila, kdyby neřekla, že vás se na radu, že to je věc, která je závazná. A pokud je to věc volby, pokud to je minimální norma, tak se toho můžeme držet a já bych přímo spokojená, ale já, já bych si nepřál, aby to bylo závazné pro 27 členských států. A uvítám tady odpověď komise, co se týče povolení k pobytu. Děkuji. Máme tu další kolegy, kteří požádali o slovo mezi tím. Další je paní Morvaj. Děkuji. Já myslím, že základním předpokladem pro tu otázku je, jak se díváme na souvislosti a vzájemné vazby institutu obchodování s dětmi a ženami pro sexuální vykořišťování a sexuální průmysl a prostituci. Já myslím, že nemůžeme se vyhnout této otázce protože významné výzkumy ukazují, a já sama eh, se zabývám prací s osobami, které přežily tyto typy trestné činnosti. Hlavní důvod existence obchodování s lidmi je normalizace postavení prostituce a sexuálního podnikání a sexuálního průmyslu. Pokud je běžné vykořišťovat a využívat ženy pro účel eh, sexuální, v sexuálním podnikání, tak je stále, stále třeba dodávat tedy další osoby, protože existuje pojem sexuální práce a je to věc, která je pozorodná, ale zdá se, že stále není dost žen, které by se chtěly zabývat touto nesmírně atraktivní činností v uvozovkách. A aby byla uspokojena poptávka, tak je třeba zajistit příslušné eh, dodávky, které jsou zajištěny cestou násilí a zneužívání. Takže nemyslím, že pomáháme obětem, které přežily, tím, že vytvoříme nové dokumenty a nové podklady, aniž bychom se předtím zabývali podrobnostmi této vzájemné souvislosti. A myslím si, že optimální způsob prevence obchodování se ženami je prevence prostituce a ochrana obětí je optimální tak, že jsou nabízeny služby nejen proto, aby se definovaly oběti obchodování s lidmi, ale také ženy, které chtějí opustit prostituci. To je zásadní otázka ve všech evropských zemích, kde ženy chtějí opustit prostituci a prostě nemohou, protože nejsou jim poskytovány služby a je, nastává tam umělá izolace. Koncenzuální prostituce ne, není, to je nesprávný pojem. Prostituce jako taková by měla být kriminalizována, jak řekla předřečnice. Ano, to by nebylo správné pro ženy, které se zabývají prostitucí, ale nevidím nic špatného na stíhání klientů O tom bychom se měli více dozvědět, jaké jsou zkušenosti ze Švédska a z dalších zemí. A jsem velmi zklamána a rozčilená představou, že i ty, kteří vědí, že si kupují služby žen, které byly předmětem obchodu, a spochybňuje se, za, mají být nebo nemají být kriminalizovány. Je jasné, že se tedy dopouští trestné činnosti. Děkuji. Děkuji. Další paní Kosta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodajkám komisi i radě. Je velice zajímavé, že jedním eh, z hlavním témat, eh, kterým se věnujeme eh, v rámci třetího pilíře, toto téma, které zbuzuje tolik eh, pozornosti i v národních parlamentech a i u žen, kterých se to týká. Chtěla bych eh, uvést poznámku. Hovořila jsem eh, s ženou, která v roce 96 napsala první bílou knihu o e, obchodu e, s lidskými bytostmi s ženami. E, čili jsem ráda, že toto téma také zaznívá u nás v parlamentu. Komise a ráda odpovídají na naše pochybnosti které zahrnovala rezoluce, přicházejí se směrnicí. Existuje holistický přístup, my jsme ho žádali, a avšak chtěla bych eh, uvést několik poznámek. Souhlasím s tím, co už zde bylo řečeno, zejména co se týče internetu. My jsme pokročili v této oblasti. Eh, pokročili jsme v prevenci a e, v, v sbírání e, údajů e, v členských státech ze strany policie. Máme tu koordinaci metod a vyšetřování. A je velice důležité identifikovat trestný čin na internetu. To je velice důležité, protože Internet umožňuje eh, vykořišťování lidských osob a obchodování s lidmi. Otázka ochrany rodiny, obětí obchodování s lidmi eh, v článku 13, to je možnost, ale zdá se mi, že je to tu slabé, slabší, než jak jsme to měli v rezoluci. Eh, Předpokládá se pouze, když ty rodiny eh, se nacházejí v členských státech. Eh, je potřeba, abychom umožnili, eh, aby ty oběti se mohly obrátit na svoji rodinu. Eh, združení, která pracují v této oblasti, eh, hovořili o tom, že není eh, možné, aby tu byly sítě, které se ujmou obětí, pokud nebudou moci být koordinovaná, nemůže být koordinována činnost nevládních organizací. Ty dokáží dát tu první podporu, ujmout se kořistí a Eh, pardon, oběti a mohou eh, také pomáhat se začlenění do, do společnosti. Jak řekla paní Bauer, eh, také bych chtěla vysvětlení v, v této věci. Nevím, zda to bylo vynecháno záměrně či ne. E, a pak tady máme e, otázku e, humanitární pomoci. Je to implicitní, anebo to chybí e, v této směrnici? Je-li to omyl, je třeba to doplnit do směrnice. Pak tady máme otázku koordinátora, které je také velice důležité ve výroční zprávě. E, to máme obsaženo, avšak e, myslíme si, že jak jsme očekli v rezoluci, potřebovali bychom tu zpravodaj komise. E, máme orgány, v členských státech, eh, které by měly pracovat eh, formou sítě. Eh, také si myslím, že bychom měli bojovat proti nárůstu poptávky ze strany zákazníků. Máme další čtyři kolegy, kteří chtějí hovořit a pak si vyslechneme komisi a zpravodaje. Mrs. Alfano. Paní Alfano. Děkuji, paní předsedkyně. Mně se ta, kom, ten návrh komise zdá velice ambiciózní a e, zmíním se o článku 9.1 e, písmena BCD. C, Chtěl bych vědět, proč v článku 9 odstavec 2 se rozlišuje eh, mezi různými dalšími body. A máme tu eh, tu myšlenku eh, trestnosti činu. Dám vám příklad. Když se mě zeptáte na prostituci mladiství v Kambodži, my víme, že zákazníci eh, těchto eh, veřejných domů eh, využívají dětí tři, čtyř letých a jsou to zákazníci, kteří pochází z našich zemí a není tu žádná právní úprava. Eh, která by postihovala tyto zákazníky, kteří eh, ničí eh, zcela život těchto dětí, čili třeba začlenit také tyto trestné činy a aby členské státy se také zabývaly touto trestnou činností. Děkuji, paní Alfano. Muchas gracias, presidenta. Y Děkuji, paní předsedkyně. Eh, mnoho těchto návrhů eh, je velice zajímavých. Tato iniciativa je eh, dobrá, když se podívám na obsah tohoto návrhu a srovnám to s jiným projektem, na kterém pracujeme, což je ochranný příkaz, chtěla bych vědět, jak je to kompatibilní, jak je možné uplatňovat ochranný příkaz, eh, co se týče obětí, jak eh, se to začlenuje do tohoto projektu. Protože můžeme tu mít oběti, které eh, trpím tímto zacházením, že jsou oběťmi mezinárodních sítí obchodování a možná takováto oběť, která má specifickou ochranu, a pomoc v jedné zemi, víme, že v jiné zemi eh, může mít nadále tyto problémy. Čili je třeba vědět, jaký je vztah této iniciativy k, s tím eh, druhým projektem, na kterém pracujeme. Thank you. Uh, Mrs. Děkuji paní, paní Jankevičuze. Já e, velice děkuji za tuto zprávu a blahopřeji také naší paní zpravodajce. Tento dokument je potřebný a směrnice by měla vstoupit v platnost co nejdříve. Přesto přetrvává několik otázek rozumíme opravdu, co vede, co je příčinou obchodování s lidmi v 21. století. Je to hospodářská krize, je to hluboká chudoba. To jsou problémy, které vedou k obchodování s lidmi. Kromě toho je důležité, aby k preventivním opatřením obchodování s lidmi patřila také boj proti chudobě. Jsou to totiž právě eh, děvčata a ženy, které se stávají obětmi tohoto obchodování a děvčata a ženy zejména ze třetího světa. Obchoduje se s nimi po celém světě, obchoduje se s nimi mezinárodně a tak eh, vzniká problém, který nerespektuje hranice. Proto je velmi důležité, abychom efektivně spolupracovali také s nimi. A není úplně jasné, proč komise se nevěnovala, nevěnovala pozornost eh, našemu návrhu, eh, pokud se týče koordinátora chtěla bych také říci to, že jsem proto, aby lidé, kteří nakupují služby od eh, obchodníků s bílým masem, aby také ti byli trestáni, aby také ti nesli svůj část odpovědnosti. A samozřejmě ani Evropský parlament nesmí zapomínat na svou část odpovědnosti. Děkuji a jako poslední poslankyně promluví paní Hršová. Děkuji vám, paní předsedkyně, za liberální frakci jako stínová zpravodajka. Jsem ráda, že zde máme tento návrh a myslím, že se zabývá velmi významnými aspekty, jimiž se musíme zabývat my také v Evropském parlamentu a také rozšíření například to nucené žebrání, to je také obohacení celé směrnice. Nicméně eh, je, poněkud to zanedbává ještě oblast obchodování s lidmi, v, abych tak řekla, v normálním pracovním světě. To bych chtěl ještě zdůraznit. My jsme v tomto výboru debatovali ještě dvě podobné směrnice, směrnici o sexuálním zneužívání, to se týká dětské eh, pornografie a obchodování s dětmi, čili tady ehm, se musíme zaměřit na to, abychom, aby se ty směrnice zde nerozcházely. Eh, také eh, s tím souvisí otázky pobytu a to je zase součást asilového balíčku, čili opět eh, bychom potřebovali eh, zachovat konzistentnost také s tímto asilovým balíčkem, to je důležité. Ještě bych se chtěl zmínit o jednom aspektu, který tady zazněl už mnohokrát, a sice eh, nakolik jsou zákazníci těchto služeb Eh, také zodpovědně, nakolik by měly být stíhatelní. Já si myslím, že je správně říci, že pokud někdo vědomně eh, využívá služby ženy, která je obětí obchodování s lidmi, Nicméně to je tedy v pořádku, ale eh, otázka je realizace. Jak chcete prokázat, že zákazník věděl, že jde o oběť Eh, oběť obchodování s lidmi. Má si nechat předložit nějaký průkaz od prostitutky nebo prostě skutečně jakým způsobem prokázat to, že eh, nebo poznat to, že se jedná o oběť obchodování s lidmi. Um, mohlo by ta nejasnost vést k tomu, že budou soudní líčení, eh, kde eh, ženy se sice budou snažit eh, bránit proti tomuto zacházení, ale nebudou schopny přiložit dostatek důkazů ale možná, že na druhé straně člověk, který eh, využil služeb prostitutky, tak nebude chtít vypovídat před policií, poněvadž bude mít strach, že třeba eh, by mohl zrovna natrefit na eh, nucenou pracovníci. Takže to, je, to jsou pochybnosti. A dále aspekt nezletilců, zneužívaných a pocházejících z míst mimo EU. Eh, čili tady je otázka, jak posílit spolupráci právě s těmito zeměmi, aby u nás bylo možno předkládat eh, důkazní materiál. Děkuji. Děkuji vám, paní Herš. Takže otázek tady zaznělo mnoho a my jsme velice zvědaví. Rádi si vyslechneme vaše odpovědi. Pane Príbe, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak především my jsme velice pečlivě naslouchali všemu tomu, co bylo řečeno a já eh, myslím, že eh, za těch zbývajících sedm minut, které máme do konce, budu schopen vyčerpávajícím způsobem zodpovědět eh, všechno. Začal bych obecně. Tento návrh je návrhem trestního práva. My nepředstíráme, že jakmile bude tento návrh přijat, že vyřeší celou problematiku obchodování s lidmi. To určitě ne. Jistě přispěje k řešení tohoto problému, ale je jasné, že některé problémy, eh, například v souvislosti s pracovním právem, eh, že bude nutno řešit jinými politickými nástroji a v jiných oblastech politiky, tak jako v minulosti. A druhá obecná poznámka jde o návrh předložený podle nových eh, pravomocí v Evropské unii podle Lisabonské smlouvy a to se týká také trestního práva zde členské země, některé více, některé méně, ehm, poněkud váhají s tím, zda vpustit Evropskou unii také do této oblasti se jejím regulačním úsilím. Tady je třeba ještě detailně doladit eh, velmi mnoho problémů. Já bych chtěl říci, že Většina z eh, těch komentářů, které tady zasněly, eh, shodujeme se s nimi. Samozřejmě existuje také kybernetický zločin na internetu, ale myslíme si, že to není úplně jádrem směrnice o stíhání obchodování s lidmi. Je to vlastně jeden eh, z budoucích velkých projektů, jak toto řešit já tady souhlasím s tím, že eh, mnohé body se také objevily v oblasti stíhání pornografie. Opět je to otázka dat. Eh, my jsme nedávno byli v kontaktu s Eurostatem a žádali jsme kvalitnější statistiky z této části eh, z této části kriminální činnosti ale zatím máme informace takové, že bychom se neměli pustit, pouštět do legislativního úsilí. Eh, a my také víme, že eh, důležité jsou kampaně, které upozorňují na problémy. Eh, to ovšem samozřejmě nespadá do harmonizace trestního práva, to je jiná oblast legislativy, která zajisté předložena bude. Dále tady zaznělo mnoho otázek o interpretaci jednotlivých článků a proč jsme to zapracovali, to nezapracovali. Na to samozřejmě odpovíme, ale já teď nebudu moci zajít do všech detailů. Pokud se týče článku 9.2 a 15.4, domníváme se, že náš návrh reálně reflektuje to, co je proveditelné. Eh, mnozí by rádi šli ještě dále, ale eh, nemá příliš smysl zacházet do dalších návrhů, které by bezprostředně narazily na eh, vážný odpor jinde. Dále je tady otázka my jsme skutečně eh, změkčili některé maximální tresty eh, z 12 na 11 let. To reflektuje tradice v členských zemích. Ukazuje se, že některé členské země eh, považují trest 12 lety za tak silný, že prostě by to pro ně nebylo přijatelné. Ehm, my jsme tady toto chtěli vzít v úvahu. A další věc, to tady zaznělo z několika jejich úst a je to důležitý bod. Ehm, záležitosti, které souvisí s pobytem, povolení k pobytu, také pro asilanty. My jsme si mysleli, že opět toto by také mělo být řešeno jinou legislativou, legislativou jiného typu, což ovšem neznamená, že bychom snad chtěli tuto debatu odkládat. To ne. E, pracuje se v příslušném oddělení komise a určitě tedy bude předložená legislativa, která bude potřebná. Komise vydala publikaci, která se týká eh, vysokého koordinátora eh, pro oblast obchodování s lidmi. Eh, ten proces rekrutmentu už běží, ale ještě poběží několik měsíců. A určitě je cílem to, aby se zintenzivnila práce v této oblasti a zlepšila koordinace mezi Evropskou unii a Eh, mezinárodní úrovní. Samozřejmě souhlasíme s tím, že při řešení eh, tohoto problému sehrávají velmi velkou roli nevládní organizace a my to zmiňujeme v tom odstavci 15.2. A také souhlasíme s tím, do značné míry, že napsat legislativu to je jedna věc, ale pak ji realizovat v praxi je věc úplně jiná a v této otázce si neděláme iluze. Nebylo by poprvé, kdy Evropská unie eh, přijme legislativu a poté se neděje nic, nebo se toho děje velice málo. Čili velice bude záležet na eh, nejenom transpozici do národního práva, ale potom také skutečná realizace, skutečné uplatňování tohoto práva. Čili my bychom nechtěli v této fázi Eh, jak si si dělat velkou iluzi o tom, jak to bude přijímáno ve státních zprávách eh, členských zemí. Eh, to je sice věc, kde samozřejmě Evropská unie může hodně přispět, ale nakonec je to tedy v rukou vnitrostátních, trestních a policejních orgánů. Tak to je všechno, děkuji vám. Děkuji. Eh, dostalo se mi zprávy, že mm, tlumočníci již musí ukončit svou činnost. Eh, nicméně záležitosti, které nebyly zodpovězeny nebo nestačili jsme je zodpovědět dostatečně detailně. Myslím, že je tady možnost, že byste mohli eh, zaslat odpovědi písemně. A Kromě toho máme ještě dva zpravodaje, kteří by se chtěli stručně vyjádřit, ale eh, bude to bez tlumočení. Nebo mohli by zůstat ještě tři minuty, aby každý ze zpravodajů dostal minutu a půl. Bara mycket kort. Jag är jättetacksam för eh, eh diskussionen vi har haft. Já vám děkuji za tuto rozpravu. Řeknu jen jednu věc. Paní Sartori hovořila o kriminalizaci klientů. Nejde pouze o prostituci. Já bych si přála, aby za trestný čin za pachatele trestné činnosti byl považován na každý člověk, který využívá služby výsledné z obchodování s lidmi, ať jde o nucenou práci, o prostituci, veškeré formy. A je třeba pojmenovat problémy. Hovoříme o boji proti chudobě, hovořili jsme o eliminaci poptávky po sexuálních službách. Musíme o tom mluvit, i když je to sporné. 27 členských států mají spolupracovat, aby bojovali proti této hrozbě. A očekávám seminář 10. června. Paní Bauer. Děkuji mnohokrát, budu, jsem si jistá, že budeme mít dost času a dost možností jednat o těchto otázkách. Stejně nemůžeme příliš postoupit prozatím. Těším se na další rozpravu. Děkuji, paní Bauer. Končím toto jednání. Budeme pokračovat ve tři hodiny odpoledne. Děkuji, kolegové. Užijte si oběd.